Lefebvre. Vím, že jste konstruktivní kolega. Příslušné orgány Belgie mi sdělili, že pan Mark Demesmaker je zvolen s účinností k 1. únoru 2013. Příslušné orgány Belgie mi tedy sdělili, že pan Mark Demesmaker je eh, zvolen do parlamentu k 1. únoru 2013 a nahrazuje paní Fridu Brepelsovou. Vítám ho a připomínám, že na základě článku 3 odstavce 2 jednacího řádu dokud eh, nebudou všechna jeho zmocnění ověřena a dokud nebude rozhodnuto o případném zpochybnění, Pan Mark Demesmaker zasedá v parlamentu a jeho orgánech jakožto plnoprávný člen za předpokladu, že předložil prohlášení v tom smyslu, že nevykonává funkci neslučitelnou s funkcí europoslance. Příslušné orgány Polska mě požádali o um, zbavení parlamentní minuty pana Jacka Kurského a na základě článku 6 odstavce 2 jednacího řádu tato žádost je předána právnímu výboru.